Musím vám sdělit, dámy a pánové, že jsem také získal žádost o vyložení písemného prohlášení k odstránění písemných prohlášení. To ale je nepřípustné podle našeho jednacího řádu. Výbory mají oprávnění eh, k textům eh, podle článku 32 odstavec 4 platí tato tyto korektury jako přijata, pakliže 40 poslanců nebude eh, se vyjadřovat proti. To rovněž najdete v zápisu z dnešního zasedání. Ve středu společně s předsedou rady podepíšu sedm právních aktů v souvislosti s legislativním procesem.